týká té, to, toho návrhu eh, na zrušení imunity pana Kreutzmana, článek 6 část 2. Tím se eh, tento návrh eh, předá k projednání.